A co se týče imunit, paní Hautala bude zpravodajkou pro požadavek týkající se zbavení imunity Belikováče. Kováče. Co se týče těch delegovaných a prováděcích aktů, tak paní Dickstrom bude zpravodajkou pro implementaci komisního návrhu týkající se určitých ustanovení nařízení 2007 2009 týkající se evropských obchodních značek. Dále jsme se rozhodli vyžádat si hodnocení od eh, DGIPRS v souvislosti s legislativním návrhem týkajícím se eh, občanskoprávních požadavků či nutností pro robotiku a poté další návrh týkající se otevřeného, efektivního, eh, otevřené, efektivní zprávy Evropské unie. Takže to by bylo asi všechno, co se týče mých sdělení. A teď se můžeme tedy vrátit k bodu 9. A tady máme prezentaci oddělení politik C týkající se přeshraničních dopravních nehod a vozidel bez řidičů. A můžu tady v tuto chvíli přivítat pana Tomase Kadnera Graciana za Univerzitu v Ženevě. Pane profesore, vítám vás tu a máte v tuto chvíli slovo. Děkuji. Byl mi řečeno, že mohu hovořit ve stoje. Systémy vozidel bez řidičů se v tuto chvíli ještě stále vyvíjejí. Tyto systémy v budoucnosti mohou být, nebo budou možná tak komplexní a tak dobré, že ta, tyto systémy budou opravdu moci jezdit bez řidičů. Samozřejmě ale bude i nadále docházet k dohodám. Pokud by ta nehoda, k té nehodě došlo eh, v zahraničí a vlastně tady ten řidič či majitel bude eh, nějakým způsobem veden k odpovědnosti, no tak bude záležet na tom, kde vlastně tento člověk bydlí, kde se nacházel v, místě, eh, v době nehody a tak dále. To znamená, že tady budeme hledovat aplikovatelné právo, to znamená, na koho se bude vztahovat ta zodpovědnost. Na řidiče, majitele anebo na výrobce tohoto produktu. Tady máme mezinárodní právo soukromé, které vlastně eh, stanovuje tu mezinárodní jurisdikci a aplikované právo. U těchto přeshraničních nehod eh, tedy budeme stát u nového případu, kdy tedy tady se bude zjišťovat, zdali ta nehoda byla způsobena právě defektem toho produktu. A můžeme si tady například vzít jeden příklad. Rodina, která například žije ve Francii, tak jezdí na dovolenou do jiného státu, do jiného evropského státu. Řekněme, například jezdí do Španělska a jedou několika auty. Jedou na španělské dálnici ve dvou autech. V prvním autě jede syn a jede do levotočivé zaká, zatáčky. To znamená, že přejíždí do levého jízdního pruhu a v tu chvíli si uvědomí, že před ním na silnici bez pohybu stojí Seat Cordoba. To znamená, že tento mladý muž dupne na brzu, to znamená, že se vyhne srážce s tím španělským sátem. Nicméně jeho otec to už nestihne. To znamená, že ty, tato dvě auta té stejné rodiny do sebe narazí. Syn e, má opravdu velké, velké vel, velkou nehodu a tato nehoda a poranění z ní vede k tomu, že už nemůže po zbytek života pracovat. To znamená, k nehodě e, došlo naš, ve Španělsku. Seat byl registrován ve Španělsku, jejich dvě auta byla registrována ve Francii. Takže teď Otázka je samozřejmě, co způsobilo tu náhodu. Bylo to tím, že ten otec eh, jaksi z nedbalosti nedostatečně rychle šlápl na brzdu, anebo šlo o to, že v podstatě ta, to zařízení v tom otcově autě byla defektní. A teď tady samozřejmě máme eh, právníky syna, který chce vést k zodpovědnosti pojistitele Eh, vozu svého otce, což je jaksi ta klasick, ten klasický příklad. Takže tady ta eh, strana může vést k zodpovědnosti pojistitele a to před soud toho státu, kde má pojistitel bydliště, to znamená ve Francii, anebo také je může dovést k soudu, kde došlo k nehodě, to znamená ve Španělsku. A nebo to může být samozřejmě také soud, kde má bydliště oběť. Takže máme tady nařízení Brusel 1. Tady se hovoří o aplikaci nezávisle na jaksi příčině, to znamená, mohla to být, mohl to být technický defekt nebo selhání lidského faktoru. To znamená, že tyto, tato pravidla mohou být aplikována také na ty defektní technologie. V Evropské unii to právo aplikovatelné na dopravní nehody se stanovuje nebo určuje uh, na základě dvou různých mezinárodních právních systémů podle toho, kde byla vznesena ta žaloba. Takže buď to Řím 2, anebo eh, Hákská umluva z roku 1971, to znamená právo aplikované na dopravní eh, nehody. Mm, Hákská umluva eh, je nad Římem 2. To znamená, že samozřejmě je aplikovatelná pouze ve zemích, které jsou smluvními eh, stranami této úmluvy. Více jak polovina členských států podepsala Hákskou úmluvu, včetně tedy Francie a Španělska. To znamená, že soudy těchto dvou států by poté určily aplikovatelné právo podle Hákské úmluvy. Podle této Hákské umluvy, tak ta odpovědnost se určuje na základě principu zákonu státu, ve kterém k této nehodě došlo. Takže jako příklad tady bychom měli španělské právo. Nicméně, pokud v té, te, se té nehody účastnili, ne, se účastnilo několik různých vozů, tak tady vstupuje do toho další element a to je místo registrace těchto vozů. To znamená, že tady máme výjimku, která se týká právě státu, kde byly registrovány zúčastněné vozy. A máme tady tou zraněnou osobu, máme tady oběť a toto všechno je aplikováno ve chvíli, kdy oba dva tyto uh, subjekty mají bydliště ve stejné zemi, což by tady byla Francie. Tak, na, na základě jiného eh, scénáře, podle Hakské umluvy se to tady určuje na základě toho, zdali všechny zúčastněné strany byly, měly vozidla registrované ve všech stát, ve stejném státě. Uh, Nicméně tady víme, že máme dvě auta registrovaná ve Francii, zatímco Seat byl registrován ve Španělsku. A podle obyčejového práva a hakské umluvy, pokud tady máme další vozidlo, jako tady v našem scénáři je to Seat, byl potenciální příčinou nehody, tak to znamená, že byl součástí té nehody. A jako takové máme v podstatě dvě auta, která byla registrovaná ve stejném eh, státě, to znamená, máme tady ale nehoda, nehodu, která se odehrála ve Španělsku, takže bez výjimky. Co se týče našeho tématu, tak tady můžeme říci, že tady ty propojující prvky z Hákské umluvy, které určují aplikovatelné právo, to znamená místo nehody a nebo zemi, kde byla auta registrována, tak to jsou prvky, které jsou nezávislé na té příčině nehody. To znamená, že tady máme Hakskou úmluvu a její pravidla, která lze aplikovat na produkty nebo na nehody, je, u nichž příčinou je defektní technologie, což je pro nás v tuto chvíli dobrá zpráva. Nicméně, ta špatná zpráva v rámci tohoto scénáře je, že hmotné právo právě pro takovéto e, případy je v různých státech opravdu velmi rozdílné. To znamená, francouzské právo, to znamená tam, kde obě dvě strany, dvě strany této nehody mají bydliště, eh, vychází z principu plného očkodnění. Zatímco ve španělském právu hovoříme o takzvaném baremus, to znamená fixních částkách. To znamená, ve chvíli, kdyby ten poškozený přišel o příjmy, tak tady vlastně v podstatě to očkodnění je daleko menší než to, které si v podstatě ten mladý člověk zaslouží nebo by měl podle francouzského práva. Tady máme tedy dva zúčastněné, kteří mají bydliště ve Francii. Ve Španělsku se nacházeli pouze po velmi krátkou dobu, to znamená, že pokud by bylo aplikováno vnímáno španělské právě, tak by to opravdu mohlo být eh, vnímáno i jako neférové. A to je pouze jedna, jeden z mnoha eh, rozdílů mezi hmotným právem týkající se eh, pojištění. Co znamená, máme tady, máme španělské právo, které je aplikováno, ať už před španělským nebo francouzským soudem, protože tady vlastně hovoříme o aplikaci pravidel podle Hákské úmluvy. A jak by to ale vypadalo, kdyby otec a syn měli bydliště v Německu a ne ve Francii? Německo patří mezi 15 členských států EU, které nepodepsaly Hákskou úmluvu. To znamená, že tady před německými eh, soudy by bylo aplikováno právo podle ří, nařízení Řím 2. A tady ta odpovědnost u dopravních nehod se také určuje podle eh, práva státu, ve kterém došlo k dehodě. Nicméně, pokud by tady všechny zúčastně strany měly bydliště ve stejném státě ve chvíli dohody, tak by nařízení Řím 2 bylo aplikovatelné i tam, by vlastně převyšovalo nebo by bylo nad tím národním právem. To znamená, obě dvě tyto strany i z dopady této nehody žijí stále ve stejné zemi. To znamená, že hovoříme o Španělsku jako o zemi, kde tyto strany strávily opravdu velmi krátkou dobu. Pokud by otec a syn mě, byli bývali, měli opravdu bydliště v Německu, tak by Německo aplikovalo německé právo a v takovémto případě by také syn získal plné odškodnění za zrazení, včetně tedy také očkodnění za eh, všechny eh, příjmy, o které vlastně na základě tohoto zranění do konce života přišel. Máme tady tedy Řím, nařízení Řím 2, které, eh, kde hovoříme o tom principu místa nehody a nebo obvyklého bydliště. A hovoříme tady také ale o příčině nehody hovoříme tedy o možnosti, kde lze toto aplikovat i na případy, kdy ta eh, nehoda byla způsobena defektní technologií. Nicméně Tady jsme zjistili, že tady ty propojující prvky v nařízení Řím 2 jsou modernější a jsou v podstatě i vhodnější pro zúčastněné straty, strany nehody. A konkrétně i pro tu stranu poškozenou, to znamená je modernější než Hákská umlova. A vlastně první dopad toho našeho pozorování či té naší analýzy je to, že ta, ten vztah mezi Hákskou umluvou a nařízením Řím 2 by měl být znovu vyjednán a nově definován. A co se týče rozsahu působnosti nařízení Řím 2, mohl být tedy rozšířen, aby pokrýval všechny případy, kde oba dva, to znamená i žalobce, i odpůrce, mají své trvalé bydliště eh, v Evropské unii. Samozřejmě ve, na stránce 25 naší studie najdete konkrétní návrh změny tohoto ustanovení. Dokonce i nehody, eh, které byly zapříčiněny právě defektní technologií, tak tady ty oběti, v našem případě mladý muž, mohou také podat žalobu na výrobce tohoto defektivního vozu, které, který způsobil tu nehodu. Myslíme si, že právě odpovědnost eh, výrobce produktu bude do budoucnosti důležitější a důležitější. Teď si představte, že eh, to otcovo auto, které bylo defektní, bylo vyrobeno ve Švédsku. Tak podle nařízení Brusel 1 strana zúčastněná, která byla zraněná, může žalovat výrobce u soudu v té zemi, ve které má výrobce své trvalé bydliště, to znamená Švýcko. A nebo může také se obrátit na soud v zemi, ve které došlo k nehodě, to znamená ve Španělsku. Na druhou stranu, to znamená země, kde, mají, kde bydlí, to znamená Francie, tak tady by podle nařízení Brusel 1 mohlo být, mohl být tento eh, případ projednávan před francouzskými soudy, pokud tento výrobce má uzavřené pojištění ze zodpovědnosti eh, třetích stran. A praxe nám ukazuje, že oběti dopravních nehod mají opravdu velký prospěch z té možnosti vlastně žalovat přímo výrobce produktu a pokud mohou tento případ řešit před soudy v zemi, ve které bydlí. A jako další dopad naší studie je to, že my doporučujeme, aby se na úrovni hmotného právo, práva hovořilo či zapracovali praktické případy a aby vlastně výrobci vozidel byli eh, nuceni uzavírat pojištění, které by takovéto případy pokrývaly. A poté také je třeba zajistit tu možnost právě obracet se přímo na pojistitele eh, výrobce. Máme tady článek 13.2 a 11b. tak tyto články by tedy mohly, by být, mohly být aplikovány a pojist, takto tito pojistitele by mohli být žalováni právě u soudu tam, kde oběti eh, bydlí. To znamená, že vlastně tento mladý muž, tento syn by mohl u francouzských soudů žalovat výrobce vozu svého otce.

Takže máme tady toto hmotné právo, které, jak jsem již říkal, je velmi odlišné v různých členských státech. Nejsou eh, odlišné pouze ty podmínky, ale i eh, vlastně ti příjemci toho očkodnění, ale i výše očkodnění a léčí se také, co se týče těch, eh, omezen, těch omezených lhůt, které jsou právě aplikovány v, takovýto, v takovýchto případech. To znamená, velmi často se stává, že eh, velmi často ve chvíli, kdy dochází k nějakému mimoslomovnímu eh, vyrovnání, tak eh, tady ty lhuty se velmi liší. Například tady ty lhůty ve Španělsku jsou jeden rok, to znamená jedny z nejkratších eh, v Evropě. Ve Francii ty lhůty jsou naopak jedny z nejdelších. Toto by mohlo překvapit mnoho obětí eh, dopravních nehod, které by vlastně mohly takto přijít o šanci eh, dostat svůj případ k soudu jiného státu. A toto by také mohlo být vyřešeno. Buď to Eh, rozšířením, prodloužením těchto lhůt na úrovni hmotného práva, tož by mohlo být eh, těžké, jak si najít konsenzus tady na této úrovni, a nebo daleko jednodušeji by to šlo ve chvíli, kdyby se nám podařilo v podstatě eh, zavést nějaký kumulativní právní mechanismus, na základě něhož můžeme hovořit o promlčení pouze ve chvíli, kdy ty lhůty skončily v obou státech. To znamená, jak ve státě, kde mají eh, zúčastněné strany eh, bydliště, tak ve státě, kde, kde, hodě, kde k nehodě došlo. A opět konkrétní návrh najdete na stránce 52 a na stránce 57. Tak abych to schrnul ještě. My navrhujeme čtyři věci, které by mohly zlepšit situaci obětí přeshraničních nehod. Za prvé, je třeba lépe skoordinovat nařízení Řím 1 a e, Hákskou umluvu z roku 1971, která se týká dopravních nehod. A opět naše, <coughs> náš návrh e, v konkrétním zní najdete na stránce 28. Dále, na úrovni eh, hmotného práva je třeba hovořit o možnosti zavedení povinnosti pro výrobce automobilů eh, uzavřít eh, pojištění, které by takovéto případy pokrývalo. A tady hovoříme ještě o třetí eh, možnosti, třetím doporučení, to znamená zajistit možnost eh, přímé žaloby. Pokud by tomu tak bylo, tak na úrovni mezinárodního práva a soukromého oběť bude mít v každém případě prospěch z té možnosti podle Bruselu 1 hned eh, dovést tento případ k soudu ve své vlastní zemi. A čtvrtý náš návrh spočívá v tom, že si myslíme, že je třeba zavést eh, komul, kum, kum, kumulativní eh, mechanismus eh, do nařízení Řím 1. To znamená, že tady bychom mohli hovořit o promlčení či vypršení lhůty pouze pokud by došlo k vypršení lhůt v obou státech. Tudíž my navrhujeme dvě změny pro nařízení Řím 2 a pokud eh, by to šlo, tak také ještě eh, dvě pozměňovací návrhy pro nařízení o pojištění. Děkuji vám, pane profesore, za prezentaci a, za konkrétní návrhy, které jste nám eh, předložil. Dívám se kolem sebe, jestli jsou tady nějaké dotazy nebo žádosti o slovo. Od poslanců nevidím eh, nikoho. Vidí. Exhaustiv. <laughs> Eh, a to znamená, že vaše eh, prezentace byla zcela vyčerpávající. Děkuji, že jste mezi nás dnes přišel a já jsem si jistý, že k téhle otázce se budeme do budoucna vícekrát vracet zejména eh, místo předsedkyně paní Delvo, která eh, předsedá pracovní eh, skupině pro robotiku. A paní Delvo bych chtěla něco říci. No já jsem opravdu chtěla říct, že vám mnohokrát děkuji. To bylo velmi užitečné pro naše přemýšlení. Dnes dopoledne jsem se dívala na váš písemný podklad a Chtěla jsem se zeptat eh, na eh, ten eh, přísný výklad odpovědnosti. Vy jste se toho teď nedotkl v té prezentaci. Mohl byste o tom pohovořit? Protože vy píšete, že možná se budeme muset více spoléhat na přísný výklad odpovědnosti. A ne všechny členské státy mají toto, tento pojem přísné odpovědnosti. Mohl byste nám o tom dát nějaké informace? Uh, in the study, the study focuses on private intelligence. Ta uh, studie se uh, uh opírá o několik uh, předpokladů uh, v oblasti mezinárodního práva soukromého. A ten jeden předpoklad byl, že potřebujeme systém přímé odpovědnosti za nehody. Je tady několik výjimek, je to anglické, irské právo, belgické právo, ale v Belgii to bylo upraveno jedním pojišťovacím řešením. Takže já si myslím, že určitě potřebujeme na úrovni hmotného práva systém přísné odpovědi, odpovědnosti za škody způsobené dopravními nehodami. Ve Francii, Německu, Švýcarsku a mnoha, a mnoha dalších zemích je to zcela samo sebou. Problém je, že v některých zemích ten okruh eh, lidí, kteří požívají eh, tuto přímou odpovědnost, eh, je odlišný. V některých zemích jsou to všichni poškození, někde to nejsou pasažéři. Někde z toho jsou vyloučeni ti, kteří byli v autě, které způsobilo nehodu. Takže eh, prostě eh, eh, rozšířit to na jaké, jakoukoliv možnou oběť dopravní nehody by bylo do, řešením do budoucna. V některých zemích, jako Nizozemsko, se ta odpovědnost týká slabých nebo slabších účastníků provozu poškozených, jako jsou cyklisté nebo chodci. A určitě by se to mm, mělo rozšířit tedy na všechny, jako jsou spolucestující v Anglii mají jiný systém odpovědnosti, stejně tak jako v Irsku. A literatura nám ukazuje mnoho případů, kde eh, soudce eh, eh, hledá nějaký důvod, jak ochránit oběť. Čili tady ta přímá odpovědnost by měla být základem pro všechno, zejména pokud jde o nové eh, chybné technologie. Protože eh, aby oběť mohla prokázat, co přesně způsobilo tu nehodu, bude téměř nemožné. Čili jakmile tyto nové technologie budou zavedené, tak určitě by to mělo jít samozřejmě, že potřebujeme tuto přímou odpovědnost. Máme takovou odpovědnost výrobců eh, v případě směrnice o odpovědnost za výrobky, odpovědnosti za výrobky, ale tohle by mělo být eh, rozšířeno. V většině zemí by to mnoho nezměnilo, ale v některých by to mohlo uzavřít určité mezery. Spokojená vaší odpovědi, děkuji. Jen myslím, můžu ještě něco dodat. A to se týká eh, promlčecích lhůt. Protože budete-li harmonizovat promlčecí lhuty v Evropské unii, a já samozřejmě znám tu uh, studii o promlčecích lhutách pro uh, autonehody, tak pokud eh, budeme vycházet z předpokladu, že uh, odpovědnost za výrobky bude důležitější, tak bude velmi důležité nezaměřovat se jenom na nehody silniční dopravě a klasické odškodnění za ně, ale Eh, také bude třeba zajistit, aby byly zavedeny nové eh, lhuty, které se budou týkat odpovědnosti za výrobky, protože není samozřejmé, že u odpovědnosti za výrobky se uplatňují pravidla eh, pro autonehody. Tam jsou obecně, obecně obecné promlčecí lhůty a tady byste najednou měli problémy, protože ty by byly kratší. A ještě poslední věc. Pokud eh, budete řešit tu otázku na úrovni mezinárodního práva soukromého, eh, řeknete, eh, že to konání je promlčitelné, ale podle platného práva, sice podle platného práva a Eh, bydliště oběti, tak eh, eh, ta, tu oběť by nepřekvapila krátká promlčecí lhůta někde v zahraničí. Ve Švýcarsku je ta obecná promlčecí lhůta jenom rok. Takže švýcarská oběť nebo oběť z jiné země, myslím, že v České republice to taky poměrně krátké, takže by vás nepřekvapila promlčecí lhůta zahraniční krátká, ale pokud je to u vás tři nebo pět let, tak najednou nečekáte, že to bude rok Tohle bylo ale zejména pro domácí situaci, kde je všechno jasné, pokud jde o, o platné právo a o rozhodné právo, ale i jakmile jsou tady případné eh, přeshraniční věci, tak je to mnohem eh, obtížnější, takže eh, tyhle krátké promlčecí lhůty nejsou pro přeshraniční případy a nefungují u nich. My jsme před eh, nařízením eh, Řím 2 eh, provedli studii a u, u tedy prezenčního práva a říkali jsme si, proč to se to nedostává k soudu a zjistili jsme, že ve čtvrtině a tři, až třetině případů důvodem bylo, že podle toho zahraničního platného práva ta, eh, ta žaloba už byla promlčená, kdežto eh, v dané zemi ještě ne, takže tady eh, tohle je důležitá věc podle našeho zjištění. Děkuji. Já vám také děkuji. Myslím si, že tímto jsme ukončili rozpravu k této věci. Děkuji vám, pane profesor, že jste přišel. nyní budeme pokračovat Bodem 11 ovšem, protože pan Durant tu není, pan zpravodaj se dostaví později, budeme pokračovat bodem 12, což je přeskum prováděcích pravidel um, kdy zpravodajkou je Cecílie Wikstrom. Ne, že by paní Wikstrom mezi námi byla, ale koordinátoři jmenovali paní Wikström jako eh, navrhovatelku, ehm, protože byla zpravodajkou pro ten eh, balíč, balíček eh, ochranných známek, protože byla při tom základ, vytváření toho základního aktu, z něhož vzešel tento návrh eh, prováděcí aktu. Komise nás informuje, že budoucí diskuze o tomto eh, návrhu se plánují na listopad. A výbor se k tomu vrátí tudíž v listopadu. Sekretariát rovněž neformálně obdržel eh, návrh založený na témž eh, aktu výbor koordinátorů také jmenoval paní Wikström, aby byla navrhovatelkou pro eh, tento eh, navrhovaný akt přenesené pravomoci. Tolik, co jsem chtěl říct z bodu 12. Nevidím, že by k tomu byly žádné připomínky. vzhledem tomu, že ještě opravdu nemáme tu paní, pana Dyrána, budeme pokračovat bodem 31, eh, který se týká interpretace a implementace mezinstituční dohody o um, lepším zákonodárství, lepší tvorbě práva kdy jsem já zpravodajem. A 3. E, října 2016 pracovní skupina o implementaci meziinstituční e, dohodě o e, lepších právních normách měla čtvrté zasedání. Zaměřovali jsme se na Eh, rozdělení mezi prováděcími implementačními akty, eh, zejména tedy pan Shire a pan Corbett. Já jsem poukázal že kap, na to, že kapitola 5 nové mezinstituční dohody byla zároveň úspěchem a zároveň trošku promarněnou příležitostí. Eh, velký úspěch spočíval v tom, že budou experti parlamentu eh, se účastnit na eh, rovnoprávně s experty z právních států, ale ta potřeba konzultovat znamená, že eh, ten postup je velmi podobný, ne identický, jaký sloužil pro přípravu prováděcích aktů, čímž se mohou trošku smazávat rozdíly mezi těmito dvěma typy aktů přenesené působnosti a prováděcími. Eh, pan Korbet eh, souhlasil, že relevantní ustanovení meziinstituční dohody představují pokrok, ale také jsou tu tyto určité ústupky, které by mohly rozmazávat rozdíl mezi um, akty přenesené působnosti a implementačními akty. Ale přesto eh, často častěji by, měly by být častěji eh, zaváděny ty přenesené působnosti. Pan Sajer poukázal na rozdíl mezi oběma druhy aktů a sladění starých eh, ustanovení komitologie se stávajícím právním rámcem. Ide, za ideálních podmínek by vyjednávání o těchto rozdělovacích kritériích eh, měly být uzavřeny co nejdřív na základě jeho zprávy z 25 února 2014. Pan Zajer uznal, že abychom eh, vybředli z toho stávajícího statu quo, tak parlament akceptoval povinné konzultace eh, před hm, v kontextu delegovaných aktů, čím pádem rada by teď mohla snadněji eh, akceptovat delegované akty. Tolik z mé strany, co jsem chtěl říci. Je tu nějaká žádost o slovo, není to tak. Není tu pan Sayer. Takže to, tolik k tomuto bodu. smysl... A vzhledem tomu, že paní Duran se ani nadále, se nadále nedostavil, tak doporučuji pauzu do 16.15, což by umožnilo panu Duránovi se vyslovit a pak bychom pokračovali dál zasedáním in kamera, jak to předpokládá pořad jednání. Takže uvidíme se v 16.15.